Dear colleagues, Vážení kolegové, můžeme zahájit další část našeho zasedání. Vítám zde komisařku Violetu Bulč. Dnes proběhne výměna názorů na základě generálního schromáždění ECOWASu v Kanadě. Náš výbor zajímá, o čem schromáždění eh, rozhodlo a eh, to, jak vy vnímáte tato vyjednávání a závěrečnou dohodu. Rovněž nás zajímá, jaké kroky eh, komise hodlá podniknout na základě valného schromáždění. Dovolte mi připomenout, že toto schromáždění je zásadní pro legislativu tzv. stop the clock, což je naprosto zásadní i pro systém ETS, který má být prodloužen do 31. prosince 2016. Náš parlament poslal několik delegací na zasedání ICAO. Chci vám ještě jednou poděkovat za to, že jste dnes, že jste dnes mezi námi a dávám vám slovo na úvod. Děkuji vám díky za příležitost eh, před vámi vystoupit eh, takto rychle v návaznosti po eh, schůze v Montrealu. Jak si uvědomujete, minulý týden byla dosaženo dohody na omezení emisí v Montrealu na zasedání Mezinárodní asociace pro civilní letectví. Já jsem vedla s velkou radostí Evropský jednací tým a e, skutečně se jednalo o průlom. Byla jsem ráda, že jsem měla podporu všech členských států a že jsem měla podporu všech sousedských zemí. E, takováto dohoda, která zahrnuje 191 zemí z celého světa, byla možná, protože jsme byli jednotní a protože jsme e, ukázali, že jsme solidární. A doufám, že na toto teď budeme navazovat už příliš dlouho eh, byla otázka emisí z mezinárodního letectví jaksi upostraněna. Globální tržní opatření GMBM eh, představují významný krok vpřed pro řešení otázky emisí CO2 z mezinárodního letectví. Žádné otočky nebo kroky zpět už nehrozí. A to je jednoznačně dobré sdělení. Evropa neustále propaguje globální koordinovanou akci na omezení růstu emisí. Tato bezprecedentní dohoda otevírá novou kapitolu mezinárodního letectví. Je to také první dohoda svého druhu, která má řešit emise v konkrétním sektoru na celosvětovém měřítku. Dovolte mi zdůraznit několik bodů. Plníme politické priority předsedy Junckera, abychom tedy brali změnu klimatu vážně. Stavíme na historické dohodě z Paříže, plníme mou vizi dekarbonizace transportních systémů a plníme také strategii pro letectví a evropskou strategii pro nízkoemisní mobilitu, což zdůrazňuje důležitost ambiciozní dohody pro řešení emisí mezinárodního letectví. Ale dovolte mi sdělit vám podrobnosti mohou říci, že GMBM je dobrý výsledek. Za prvé je to globální věc, ta opatření zohledňují emise CO2 z letu mezi všemi zeměmi ICAO, které jsou eh, členy tohoto systému, těch je těch 191. Je to nediskriminační. Eh, všichni letečtí operátoři mají stejné zacházení, je to spravedlivé, zohledňuje to různost hospodářské rozvojové situace jednotlivých států a je to založeno na letecké činnosti, nikoli na zeměpisné poloze. Státy s malým dopadem na mezinárodní letectví budou z tohoto vyňaty, jako například Afghánistán. Pro ty, kteří splňují jasně definovaná kritéria, bude povinné tento systém dodržovat od roku 2027. A za to jsem velice ráda. Je to povinná dohoda. V první fázi 2021 eh, až 2026 65 zemí se bude účastnit na dobrovolné bázi. Všechny členské státy se toho systému zúčastní už v této fázi. Participující státy zahrnují 18 z 20 největších eh, provozovatelů letectví, to znamená z hlediska zemí. V druhé fázi, to znamená po roce 2027, je participace už povinná. Kromě tedy těch, které jsem už zmínila, to znamená kromě těch, kteří mají zanedbatelný dopad na letectví, to znamená nejméně rozvinuté země s malým letectvím. Od roku 2027 Eh, budou do tohoto spadat všechny významnější letecké země, což zabrání narušené hospodářské soutěže a zajistí to, zajistí to rovné zacházení se všemi operátory. Myslím si, že můžeme klidně očekávat, že zhruba 80 emisí nad úroveň 2020 bude tímto systémem offsetováno eh, za období 2021 až 35. Tato dohoda rovněž obsahuje velice silnou doložku o revizi, za což jsem také velice ráda, to jsme obhájili, což zajistí, že budeme pravidelně mít možnost zlepšovat cíle GMBM, eh, učinit je robustnějšími a ještě ambicioznějšími v souladu s cíly pařížské dohody. Evropská unie nabídla finanční a technickou pomoc na usnadnění tvorby kapacit v nejméně rozvinutých zemích tak, aby žádná země nezůstala pozadu. Všechny státy budou mít monitorovací a reportingové povinnosti už od roku 2019. Mm, jsem přesvědčena, že pařížská dohoda nám hodně pomohla, za to vám děkuji, protože vím, že vy jste tam sehráli zásadní roli. Protože pařížská dohoda je první skutečně globální klimatická dohoda bez ohledu na snahy EU e, mezinárodní e, lední doprava a letectví nejsou v té dohodě explicitně zmíněny, eh, ačkoliv eh, jsme to tak chtěli. Nicméně eh, Mezinárodní organizace pro civilní, civilní letectví a Mezinárodní námořní organizace mají za úkol řešit tyto rychle rostoucí emise. Pařížská dohoda eh, nicméně vytvořila dostatečnou setrvačnost, tak aby mo bylo možné dospět dohody na valném schromáždění ICAO a já doufám, že podobný plán na seškrtání emisí CO2 bude dosažen i v oblasti námořní dopravy, ale doufám, že to zároveň bude pod podpora pro jiné sektory mimo dopravu, aby i tyto zavedly jaksi povinnější plány. Eh, ta dohoda z minulého čtvrtka je prvním krokem na omezení růstu emisí z letectví. Je to první krok. Naším cílem eh, by mělo být prostřednictvím GMBM dosahovat eh, těchto stanovených hodnot a postupně zvyšovat, což bude doplněno dlouhodobými cíly v souladu s pařížskou dohodou. Jak jsem už řekla, jsou to tržní opatření, ale ta nestačí, pakliže chceme skutečně snižovat emise CO2 z letectví. Takže Kromě GMBM budou eh, působit tato opatření. Zlepšení letadel eh, a jejich technologií, a to je výzva pro průmysl, který musí být odvážný a stanovat si cíle pro zelené technologie. Investice do eh, výzkumu a inovací musí probíhat v tomto duchu a na to se teď připravujeme. Za další operační zlepšení Eh, v tomto segmentu jsme udělali už hodně, investovali jsme spoustu peněz z výzkumu a inovace do eh, letectví. Cesar je velice dobrý produkt, který začne plnit své úkoly na zprávu operací v letectví. A za třetí, vývin udržitelných alternativních energií pro letectví. Tam alespoň v té přemostěmací fázi vidíme, že budou hrát velkou roli biopaliva. Ale jen tak mimochodem asi víte, že Evropa před pár týdny spustila první vodíkové letadlo na světě. A to je pokrok, který můžeme zúročit. Teď samozřejmě řešíme dopad eh, této dohody v kontextu eh, systému ETS pro letectví. Komise eh, na začátku roku 2017 rozhodne o dalších krocích. Přičemž komise teď hodnotí velice důkladně všechny možnosti, jak toto začlení do systému ETS. Hlavním motorem naší práce je, abychom zajistili, že splníme klimatické cíle EU. Ale už teď vám mohu říct, že ty principy už máme dobře zavedeny. Silné monitorování, revizní mechanismy, žádné dvojí počítání, stejná úroveň robustnosti, e, teď i do budoucna. Ačkoliv e, jednání byla hodně obtížná, a vyjednávání dohody, jakékoliv dohody, je úspěchem samo o sobě. Tato dohoda je pouze začátek. Teď začne další fáze, kdy musíme zajistit, eh, aby vznikla technická implementační pravidla. Protože veškeré prvky technického designu GMBM eh, valné schromáždění neodsouhlasilo, eh, to usnesení obsahuje takový rámec pro další součásti, například kritéria způsobilosti a tak dále. To bude pak postupně finalizováno, aby GMBM mohly být i operační od roku 2021. Tato přijatá pravidla v ICAO budou muset být i přijata také v evropské a národní legislativě a budou muset být i implementována konzistentním způsobem. Je to skutečně milník a Evropská unie i nadále bude hrát svou roli jakožto globální aktér. Tak, aby to, co se odsouhlasilo, bylo i realitou. A zde Počítám s vaší podporou, že společně budeme utvářet tyto ambiciozní dodatečné kroky a že budeme plnit konstruktivním způsobem své závazky, abychom dosáhli té společné agendy, kterou máme. Na závěr, vážení poslanci a poslankyně, Junkrova komise si dala jako politickou prioritu růst, změnu klimatu a tvorbu pracovních míst. Letectví je proto to naprosto zásadní. Vzhledem ke globální konkurenci je vzkvétající letecký sektor něco, co naši ekonomiku propojí s ostatními a zajistí jí i nadále schopnost. V této souvislosti komise spustila strategii pro letectví v Evropě, což je plán pro rozvoj letectví v Evropě na příští desetiletí. Dovolte mi to říci naprosto jasně. Já nechci, aby Eh, počet letů na evropském nebi klesal. Nechci, aby lety byly tak drahé, že opět budou záležitostí pouze těch nejbohatších. Ty dny v letectví už jsou dávno za námi. Podíváme-li se do budoucna, tak ta dohoda z minulého týdne zajistí udržitelnost u každého letu. A zároveň hlavní hráči budou mít rovné podmínky, protože tento, tato dohoda je skutečně globální. Eh, vážení poslanci a poslankyně, jsem si jistá, že někteří z vás třeba chtěli dosáhnout ambicioznější dohody na redukci emisí. Dovolte mi vám říci, že Evropská unie chtěla víc a vyjednávali jsme ambicioznější eh, dohodu už od posledního schromáždění v roce 2013. Nicméně dosáhli jsme dohody v rámci našich hlavních liní a to je velice zásadní. I nadále budeme velice tvrdě pracovat na zlepšování této dohody prostřednictvím technických vyjednávání a během procesu revizí. Můžeme být pišní na to, že e, jsme v Evropské unii byli zásadním hráčem, který pomohl podniknout všem tyto důležité kroky tím, že jsme uzavřeli tuto ambiciozní dohodu, která stojí na počátku cesty dekarbonizace mezinárodního civilního letectví. Chtěla bych poděkovat tomuto výboru a výboru pro dopravu za jejich podporu. Zejména chci poděkovat poslancům Julie Gerling a Vasu Ekutovi, asi jsem to řekla alespoň zhruba přesně, z výboru Envy a Jensu Nilsenovi a Andor Delimu z výboru TRAN, kteří byli členy vyjednávacího výboru v Montrealu, ale důležité příspěvky pocházely z, ze strany celé řady dalších poslanců a poslankyň z výboru TRAN a ENVY, kteří se na toto téma zaměřili a jak na domácí, tak na globální úrovni výrazně přispívali v tom nejlepším zájmu Evropské unie. A za to vám patří mé díky. No a teď je před námi hodně tvrdé práce, ale musím říct, že se na ní těším. Těším se na další kolo jednání. Těším se na to, že tyto své závazky budeme moci naplňovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát eh, za váš úvodní projev, paní eh, komisařko. Teď Začneme prvním kolečkem koordinátorů a poté druhým kolečkem ostatních členů výboru. Začne Petr Líze. Mnohokrát děkuji. Děkuji paní komisařce a děkuji také všem těm, kteří eh, byli z výboru a z parlamentu, kteří se angažovali v Montrealu. Hovoříme o důležitém problému. Poslední týden když eh, parlament eh, to ratifikoval, tak pan Weber řekl, že toto je jedna z největších výzev lidstva, to znamená boj proti klimatické změně. Ale v té diskusi jsme velice často slyšeli, že letecká doprava má eh, velmi malý podíl na těchto emisích, ale samozřejmě toto riziko bude růst, pokud nebudeme nic dělat. 129 států se sešlo v Montrealu a e, uzavřeli tuto dohodu. Bohužel tam není USA, Čína, ale je tam například Maďarsko, Švédsko, anebo Katar a Singapur, které mají velkou leteckou flotilu, takže Slovinsko, Švédsko, Katar a Singapur Eh, neříkali, že jejich emise jsou tak malé, že tedy nebudou součástí této dohody. Samozřejmě to je argument, který je velmi slabý, nedostatečný, ale musíme si to uvědomit. Takže byl to důležitý cíl pro všechny zúčastněné v Evropské unii. Takže byla to určitá náhoda, ale minulý čtvrtek na plénu jsme měli usnesení k Marrakeši, tedy k budoucí klimatické konferenci. A parlament se také vyjádřil k, této, k tomuto návrhu, který byl na stole v Montrealu a to podstatné bylo tedy uděláno. Eh, mm, parlament byl zklamán, zklamán eh, tím, co bylo na stole a tím pádem i výsledkem. To znamená žádná redukce, Nejedná se v žádném případě o snížení emisí, což je nutné v boji proti klimatické změně. Jsou tady velké otázky, zda tento, tyto offsetové mechanismy budou opravdu fungovat, zda skutečně pomůžou světu. Eh, víte, že v ETS dochází k snižování podílu tohoto průmyslu. A roku 2013 ICAO říkalo, že Mm, tady musí být závazné cíle počínajem rokem 2027. Eh, Takže tady zaznívaly různé hlasy, eh, opusme to, udělejme něco jiného. Eh, také vraťme se tedy k plné působnosti minulé směrnice. To bych nedoporučil. Já myslím, že my bychom měli budovat na tom, co teď máme. Už bylo obtížné to dostat nebo získat. Máme tady určité obce z hlediska ETS, to znamená udržet ETS v Evropě a pokud to bude nutné i nadále to rozvíjet v rámci kompromisu, eh, tedy v porovnání eh, s tou původní směrnicí a původním polem působnosti. Možná by bylo dobré, kdyby paní komisařka se k tomu ještě vyjádřila. V každém případě my tady jaksi nesložíme eh, ruce v klín a nebudeme eh, tedy se vzdávat ETS. EPP se tedy eh, zaměstnávalo touto problematikou ETS a máme také dokument kolegy, který pracuje v ITRE chceme si stanovit cíl ohledně těch eh, letů, které jsou v rámci Evropy a také z hlediska průmyslu, tedy ocelového, ocelářského průmyslu a také v porovnání se železnicemi. Co se týče hospodářské soutěže, to je pro mě velmi důležité a také konkurenceschopnost leteckého průmyslu, ale Eh, to samozřejmě sebou nese také problematiku železnice a ocelářského průmyslu, takže musíme si toto přesně porovnat a musí to být vyvážené, nebo musíme minimálně jít tímto směrem k vyváženosti. Co se eh, týče eh, mezinárodního leteckého provozu, tak já myslím, že tady samozřejmě není důvod, abychom se vraceli k té působnosti z minulosti. Měli bychom skutečně se držet toho, co je v legislativě, to znamená od 2017 a potom eh, tedy eh, až další termín je 2027. My potřebujeme určitou změnu. Já si myslím, že USA se eh, bude dobrovolně účastnit. Takže jak to vypadá s Čínou? Čína řekla, že se bude účastnit ale nechce žádné úniky, takže co tady budete dělat a co nikoliv. Moje další otázka, ale nemusíte dnes na to odpovídat, je to spíše retorická otázka. Vycházíme z toho, že USA, Čína, ostatní, Katar, Singapur, tedy ty důležité státy z tohoto hlediska od roku 21 budou tedy spolupůsobit. Samozřejmě to chceme motivovat a vítáme to. Ale jsou tady relativně bohaté státy, které jsou v příloze jedna, to je pařížské dohody a Kyoto dohody. Ty nechtějí spolupracovat. Jaký tady máme důvod pro to, aby Čína, USA, tedy vlastně přistoupili na tuto dohodu z hlediska těch pravidel ICAO. Ale jaký důvod bychom měli pro to, aby například Rusko nebo jiné třetí státy měly naprostou volnost a neměly nic eh, závazného. Proč bychom je měli ty potom zajistit účast v ETS? Takže to je důležité, měli bychom se nad tím zamyšlet, měli bychom mít co nejširší možné pokrytí z hlediska ICAO a pokud to nebude fungovat, tak musíme hledat nový instrument. Děkuji. Za SAD Mm, Dali. Paní Dali, děkuji. Děkuji za slovo, děkuji za to, že je mezi námi paní komisařka, děkuji také za to, že jste nám sdělila podrobné informace a i o vašich eh, názorech. Já si myslím, že konkrétně v tomto výboru se všichni shodneme na tom, že eh, rok 2016 je velice důležitý rok pro ochranu klimatu. Máme zde ratifikovanou pařížskou dohodu, není tedy ta dohoda ICAO která opravdu znamená velký posun od těch vysoce uhlíkových společností. Domníváme se však, že je důležité ještě hodně pracovat, abychom skutečně dosáhli efektivního snížení emisí. Nicméně ten signál vypadá dobře. No a za SAD bych chtěla říct, že jsme tak opatrně optimističtí ohledně té montrealské dohody, protože tam se vlastně eh, nehovoří příliš o snižování emisí, ale o jejich kompenzací. Navíc je to, nebo do, do určitého roku pouze dobrovolné. Je to sice na jedné straně opravdu tedy historická dohoda, ale nevíme, zda tedy opravdu to bude fungovat, zda to bude mít skutečné výsledky. Zároveň se domníváme, že to musí být ještě doprovázeno eh, účinnými doprovodnými opatřeními, protože samozřejmě ta základní otázka bude znít, jak zaručíme, že eh, ta, ty postupy IKEA budou opravdu v souladu s pařížskou dohodou a že opravdu dojde k dekarbonizaci dopravního systému. Říkám to z toho důvodu, že se rovněž domníváme, že ta dohoda, tak jak vypadá nyní, nepřinese uhlíkově neutrální růst ani snížení emisí, které vyžaduje pařížská dohoda. My tedy očekáváme, že to je pouze začátek určitého procesu a doufáme, že i také v tom procesu bude IKAU dobrým partnerem i občanská společnost. My jsme velice rádi, radujeme se s vámi, vítáme tuto dohodu, ale e, také je důležité aby byly eh, všechny, dodrženy všechny takové ty pojistky, které byly v tom ETS. Je pravda, že tam musí být robustní kritéria a je důležité ještě přinést další opatření. Pokud skutečně chceme udržet eh, globální opat, eh, oteplování pod 2 stupně Celsie. Ještě mám další věc. Hovořila jste také o biopalivech. <clears throat> Musíme zaručit, že jakékoliv další navyšování biopaliv v letectví musí zároveň vyhovovat kritériím udržitelnosti a neměli bychom opakovat chyby evropské politiky z minulosti, která vedla k záborům půdy, která vedla k deforestaci, vlastně pouze kvůli tomu, že se tam začaly na těch určitých oblastech pěstovat ehm, rostliny pro biopaliva. Ehm, jak chce také komise překlenout rozdíl mezi závazky ICAO a mezi pařížskou dohodou, jak také zajistíme, že tam nebudou žádná privilegia pro určité skupiny. Te, všechny ty, ta ško, ty škodlivé, ta škodlivé privilegia by měla být odstraněna, pokud chceme opravdu, aby zde byl dobrý systém ETS. Chci se ještě zeptat, zda se eh, komise domnívá, že právě vlastně nej, nejefektivnějším způsobem je zabývat se těmi emisemi z mezinárodních eh, leteckých eh, přeprav. Eh, jsou zde tedy, je tedy ten globální těžní opatření, ale my spíš, také podporujeme spíš technologický pokrok a také více biopaliv, že by to tedy mělo přispět ke snížení emisí. To je pozitivní krok, nicméně stále máme určité pochyby, zda je to dostatečné. A zajímá mě, zajímá mě i názor váš a názor komise na tento konkrétní bod. Děkuji. Děkuji nyní paní Jody Gerling. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vyjádřit poděkování paní komisařce Bulčové a chtěla bych také eh, vznést hold její práci několikrát bylo její jméno e, zmíněno e, vlastně v kontextu její osobního e, zaujetí, s nímž pracovala. Nevím, zda je také mezi námi Henry Coraline, který se na tom také hodně podílel. Tak je pravda, že tedy někteří poslanci zde jsou, to, to, nebo někteří tedy ti, kteří se podílí na těch jednáních, se ještě z toho zřejmě zotavují, protože to bylo opravdu velice náročné. Mm tak je pravda, že opravdu bylo velice zajímavé sledovat, jak my, členské státy, jsme vlastně najednou dokázali spolupracovat. To byl opravdu výborný pokrok. Bylo to vlastně po třech letech, kdy jste odcházeli z IKA dost jaksi zjizveni po tom boji, tak najednou tedy je zde velký úspěch. Nedostali jsme sice, nedostali jsme úplně toho, co jsme si přáli, alespoň jste ve výboru Envy, ale věděli jsme, že to asi ani tak nedopadne, protože, jak už hmm. víte, tak při tom jednání eh, tam byly zkrátka určité meze, určité realistické eh, eh, červené linie pro to vyjednávání. A, ale ukázalo se, že oni jsou ochotní se měnit. Nicméně tam byly také snahy něco vlastně narušit, narušovat ta jednání, anebo něčemu se jaksi obratně vyhýbat. Co nás tedy trochu zklamalo? Samozřejmě to, že zde máme ty dvě fáze, že ta první dohoda, že ta první fáze je dobrovolná, že to vlastně všechno bude až, až od, od roku 20, pak vlastně teprve po roce 2027 začne ta dohoda platit povinně a nevíme vlastně e, ještě pořádně ani, jak to tedy bude potom v roce 2027. Eh, je to sice ještě až za dlouho, ale už bychom teď o tom měli začít přemýšlet. Eh, na celé řadě podrobností jsme se vůbec nedohodli. Nechci opakovat to, co jste říkala, ale souhlasím se vším, co jste řekla. My si činíme obavy ohledně transparentnosti naší frakci, protože celý ten proces plus vlastně ta mm, legislativa, která s tím bude souhlasit, souviset a bude velice obtížná. A pravidla ICAO e, stanov, e, vlastně postavení pozorovatele plus ještě různá klauzule o důvěrných informacích. Také jsou tam některé členské státy, které zkrátka ani e, nemají dovoleno třeba ukázat některé pracovní dokumenty ani nám jako poslancům, ale ani si je nesmí jaksi sdílet mezi sebou, protože vlastně každý tam je sám za sebe. Ehm, týká se to třeba i nevládních organizací. Takže celkově ta organizace ICAO je velice taková e, neprůhledná. A já už jsem o tom hovořila i s e, předsedou ICAO, který si mě sice a vyslechl, ale Myslím si, že budeme dále spoléhat na vás, paní komisařko, abyste nás informovala, k jakému pokroku došlo v těch některých eh, důležitých oblastech, kde jsme si stanovili určitá, určité milníky, které chceme hmm. naplnit. Myslím si, že ten, eh, ten přeskum, to je dobrá věc. Byl tam ten cíl, takže toho jsme třeba dosáhli. Plus implicitní princip eh, eh, toho, že vlastně ta situace se nemůže vrátit, že vlastně vždycky se to může pouze zlepšovat nebo eh, zkvalitňovat, to je také dobré, taková ta západková doložka. Také tam jsou ty kompenzace, už jste o tom také bylo mluveno. Víme, dost eh, o tom, jak to tady je s těmi kompenzacemi. Myslím si, že by bylo dobré, pokud eh, by byla využita erudice Evropské unie, mm, třeba zkušenosti s kompenzací v oblasti ETS. Také mě zajímá, jaké je hodnocení nebo jaké je hodnocení dopadu těch eh, vnitrounijních letů a toho schématu pro vnitrounijní lety. Má tam být nějaká zpráva v lednu? Budeme schopni vidět eh, nějaké ty závěry dříve? Eh, protože se, jsou zde určitá, určité indicie, že vlastně pro Evropu ten dopad bude menší, než kdybychom zůstali u toho původního opatření. Myslím si, že to ještě budeme muset důkladně proskoumat. Já sama osobně si myslím, že ta skutečnost, že zde máme tuto globální tržní opatření, eh, je to takové trošku, eh, mám pocit, že trošku vlastně trpíte stokholmským syndromem. Když se zamyslíme nad tím, jak to bylo v minulosti, tak já jsem ráda, že zde máme toto tržní opatření. Je to klíčové pro budoucí rozvoj v této oblasti. A já vím, že vy také na tom budete i nadále pracovat a že budete usilovat o další pokrok. Chci ještě jednou zdůraznit, že se jedná o pouhý začátek. Těším se na další spolupráci s vámi i samozřejmě s generálním ředitelstvím Klima. E, také budeme připravovat zprávu pro tento výbor, jak postupovat v budoucnu. Eh, teď máme vlastně díky té dohodě nový prostor. Můžeme se zamyslet i nad těmi dalšími možnostmi, jak říkal Pětr. Vy už na mě hrozíte kladívkem, tak já už budu potichu, ale jenom ještě jednou bych chtěla říci, že děkuji za všechny informace, které jste nám poskytla a doufáme, že to všechno bude nakonec mít dobrý výsledek. Já se omlouvám, že jsem na vás hrozil klavít, kladívkem, <laughs> ale potřebujeme postupovat. Pan Videl, pan Gerbrande. Děkuji, paní komisařko, jsem velice ráda, že jste tady a také děkuji i všem vašim dalším kolegům za práci, kterou jste odvedli. I když já tedy budu vystupovat spíše kriticky, tak stejně se domnívám, že kdyby nebylo vás a kdyby nebylo velkého úsilí Evropské unie, tak bychom nikdy nedosáhli takové dohody, kterou máme dneska na stole. Takže na to bychom měli být pišní, ale zároveň bychom se měli jaksi kriticky sami zamyslet, zda to stačí. Já sám se pořád ptám, zda ta sklenice, kterou máme, je Eh, na půl prázdná nebo na půl plná. A každopádně víme, že ta sklenice, že tam tedy něco chybí, že tedy plná není. Takže celý tento proces je obtížný, možná i bolestivý, ale mám pocit, že během toho procesu trošku jsme vpustili ze zřetele tu celou realitu změny klimatu. Dovolte mi pár čísel. Pokud chceme, aby eh, to Ehm, aby ta teplota nestoupala na 2 stupně, tak potřebujeme ještě dalších asi 5 let. Pokud bychom eh, tedy chtěli, tu, eh, potřebujeme dalších 20 až 30 let, pokud bychom chtěli tu teplotu nechat pod dvěma stupni Celsia. To znamená, musíme tlačit na všechny průmyslové odvětví, aby omezily emise. A co se týče letectví, tak tam se, tak zde vlastně omezujeme pouze růst těch emisí a ani to tak a zároveň to tak vlastně také dovolujeme, aby ty emise byly kompenzovány, aby tam byly ty kompenzace. Takže to, co přineslo Montreal, já mám pocit, že vlastně ten slib z listopadu 2013 se nenaplnil, protože ICAO samo, tehdy organizace ICAO slíbila, že po roce 2020 tam nebude žádný uhlíkově, nebo že, to, že po roce 2020 bude ten růst uhlíkově neutrální, ale to vůbec, mm, vlastně ten slib vůbec nebyl dodržen, ten slib, který byl učiněn před třemi lety. Takže já se trochu cynicky zeptám. Takže až za pár let na to všichni zapomeneme, na tu pařížskou eh, deklaraci, dohodu, možná bude dost obtížné najít nějakou dohodu, která vlastně vůbec bude aspoň v souladu s tou pařížskou dohodou. Nebudu opakovat to, co už jste řeklo mnoho mých eh, kolegů, ale myslím si, že v Evropské unii a zejména v Evropském parlamentu jsme dost eh, v obtížné situaci, jak vlastně tu dohodu zhodnotit. A co si počneme s vlast, naším vlastním systémem ETS nebudu opakovat, jaké tam jsou rozdíly, například kompenzace, ta kvalita těch kompenzací, to už říkali kolegové, ale opravdu to bude mm, někdy později obtížné roz, eh, rozhodnutí. Nakonec mám ještě pár konkrétních otázek. Je pravda, že během té první dobrovolné fáze budou moci země z té dohody ještě vystoupit? To znamená těch prvních šesti let, kdy to bude dobrovolné, tak pokud ta země se rozhodne, že se jí to nelíbí, tak bude moci z toho systému vystoupit? Nebo je to nějak, nebo je to závazné, byť je to ještě vlastně dobrovolná fáze. A druhá otázka. Mm, já chápu, že Čína se k tomu nestaví úplně silně, jak bychom chtěli, že Čína úplně se jaksi nedokáže stotožnit s tou naší definicí eh, uhlíkově neutrální ekonomiky a růstu, takže můžete se k tomu vyjádřit. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner Bultz. Pan Ekut, eh, děkuji, pane předsedo, díky paní komisařko za to, že jste přišla, za skvělou výslovnost mého jména. To se nevidí. Eh, víte, já bych navázal na to, co řekli kolegové. Já si myslím, že tady je v podstatě taková, řekněme, jednomyslnost na téma, jak soudit tuto dohodu. Jde o to, jak se na to díváte, jestli z hlediska ICAO nebo z hlediska klimatu. A Tyto dva světy byly hodně dlouho daleko od sebe. Myslím, že v roce 2013 Evropa mluvila o změně klimatu, ale v té místnosti, kde bylo ICAO, se o změně klimatu zatím moc nemluvilo, což byla taková bolestivá lekce pro EU, ale můžeme říci, že to bylo tehdy jasné, že Evropa vlastně předjala budoucnost, protože podíváme-li se na to, jak probíhala debata v roce 2016, tak tam změna klimatu byla na pořadu jednání nejen díky Evropě, ale díky eh, mnoha dalším ostrovům, Marshallovy ostrovy, Burkina Faso, Guatemala. Celá řada zemí o tom mluvila, protože vidí dopady změny klimatu. Není to jen teoretická debata. A pro tyto země je to velice zásadní. A to je dobře, je to potřeba, protože to změnilo tu debatu v rámci ICAO. A mně se vždy líbí, když Gilias mluví svým eh, původním jazykem, protože pak říká věci jako, že eh, ICAO je neprůhledná organizace a já si to nemyslím, mně přijde, že eh, ICAO je taková jaksi staromilecká organizace což je takový holandský způsob, jak špatně mluvit anglicky. Ale eh, na začátku té debaty nás vůbec nepustili do místnosti jako environmentální delegaci. Nebyli zvyklí, že u nich vystupují europoslanci. Ačkoliv je to velice politická věc, co diskutují. ICAO se musí ještě hodně změnit. Už se hodně změnilo, ještě jim toho hodně eh, zbývá. Já chci zmínit to, co říkala Julie o transparentnosti. Pokud chceme mít důvěru v budoucí proces v ICAO, tak je potřeba ehm, mluvit ještě o celé řadě dalších věcí. A zatím ještě ICAO takto nepřemýšlí. Jenom jedna taková anekdota. Eh, těsně předtím, než začala plenárka, a tak eh, předtím ten exekutivní výbor, což je v podstatě plenárka s tím rozdílem, že to je neveřejné, si stěžovali, že o nich lidé dávají věci na Twitter. Což je strašidelné, že někdo tweetuje o mezinárodních vyjednáváních a o tom, jaké jednotlivé země mají pozice. A dokonce řekli, prosím, neposílejte tweety. A to je velice důležitá věc, na které musíme zapracovat. Pokud ICAO chce získat důvěru, tak je zapotřebí transparentnost. Co se týká té dohody jako takové, kolegové už to hodně řekli, takže ty otázky jsou ve vzduchu. Ehm, pro mě jde o to, že máme globální rozhodnutí o MBM, ale pak bylo druhé usnesení o změně klimatu obecně a tam byl ten cíl uhlíkově neutrálního růstu. A vím, že některé země měly výhrady vůči tomuto cíli. Rusko, Indie, kteří měli výhrady také k tomu globálnímu MBM, ale také Čína třeba, Argentína, a Venezuela. A co to znamená? Znamená to, že Čína stále není ochotná eh, ten uhlíkově neutrální růst po roce 2020 přijmout. Ano, chtějí GMVM, ale nepřipadají si zavázání plnit tento konkrétní cíl a to je velmi vážná věc. Jak to vnímáte? Myslím si, že to by bylo velice zajímavé. A další věc, jak se dostaneme ještě k dlouhodobějším cílům? Protože ano, my tady máme přeskum po třech letech, ale ještě tam byl dlouhodobější cíl a ten teď vypadl. Takže to by mě taky zajímalo. A potom poslední věc, vidím, že eh, předseda už hrozí kladívkem, byť předčasně, no ale dobře. A to je eh, tedy to, co dělá ICAO, ale my také musíme něco udělat na evropské úrovni. My jsme v ICAO v Montrealu dosáhli toho, že jsme si stanovili ten minimální cíl a teď na to musíme začít stavět. A všude po světě vidíme, že eh, na domácí úrovni se něco děje s letectvím. Například v Kanadě se mluví o uhlíkové dani, včetně na letectví. Vidíme, že Čína příští rok spustí vlastní ETS, národní pilotní program, včetně letectví, takže na domácí úrovni se v letectví něco děje a už je na čase. Myslím si, že už je na čase, aby také Evropa začala v této věci něco podnikat. A ano, Eh, můžeme mluvit o ETS, ale musíme mluvit o tom, co budeme dělat do budoucna v Evropě, na domácím trhu, jak tomu říkáme v Evropě. A tady toho musíme udělat hodně. Takže domácí úkoly pro Montreal, ale také pro Evropskou unii. A v tomto ohledu už máme základ. Eh, neudělejme si z něj strop. Děkuji. Vážení koordinátoři, mluvíte každý pět až sedm minut. A teď už máme jenom velmi málo času na ostatní kolegy. Navrhuji, že bychom pokračovali v otázkách a komisařka pak odpoví na jednou. Ivo Belet. A prosím, můžete to stihnout do dvou minut? Děkuji předsedo, pokusím se. Paní komisařko, dobrý den, vítejte. Eh, jeden příklad eh, na základě příběhu z Bloombergu. Příklad letu z Casablanky do Madridu 80, 870 km. Náklady eh, na, v roce 2030 budou mezi 50 a 110 dolary na celý let. A to znamená 31 centů až 80 centů na pasažéra tedy prosím za celý, za, za celý let. Um, ale co je důležitější je, že letectví bude odvádět svůj kus práce. Petr Líze mluvil o diskusích, já jsem stínový zpravodaj v tomto výboru, výboru na ETS. Energetický průmysl toho udělá hodně, budou se hodně snažit, aby dosáhli cílu minus 40% do roku 2030, takže i letectví musí odvést svůj kus práce nejen hliník a gumy a ocel, ale také letectví. Takže dvě konkrétní otázky. Za prvé, to už tady zaznělo, ale přesto, jaké máte záruky, co se týká té kvality toho offsetovacího mechanismu? Znalostí máme hodně. Jaké záruky máme, že naše standardy budou převzaty? A za druhé, to, ta, ta neprůhlednost ICAO, my jsme eh, v květnu byli v ICAO pod vedením eh, Julie a zarazila nás ta netransparentnost, ta neprůhlednost, jak tam oni pracují. Byť to je jaksi pobočka OSN, takže by měli být plně transparentní. Chci se vás opět zeptat, zda můžete požádat ICAO, aby transparentnost respektovala do budoucna. Můžete jim to sdělit? Děkuji. Pan Nilsson. Děkuji, pane předsedo. V té delegaci Montrealu jsem tam také byl a zastupoval jsem TRAN. A musím říct, že spolupráce v Montrealu skutečně byla dobrá mezi těmi třemi institucemi, to zná komise, parlament a rada tam také dobře spolupracovala. Takže bylo to dobrý, dobré znamení, dobrý signál ohledně této spolupráce mezi těmito institucemi, které táhly za jeden pro vás. Byly také eh, pozorovány eh, ty členské státy, v podstatě hlasují v ICAO. Ale mm, je nutné eh, zajistit, aby členské státy respektovaly EU. Takže EU bylo schopno jak si dát dohromady členské státy, takže rada tady dobře zapracovala. Na závěr to jednání v Montrealu jsme tedy přivítali eh, tuto historickou eh, dohodu. Je to poprvé, kdy jsme vlastně dosáhli takového dojednání. Ale to je začátek, jak to tady bylo řečeno, jak řekly již některé členské státy v těch příštích letech. Opravdu se musíme angažovat za to, abychom vytvořili odolný systém, který by byl spolehlivý a který by byl trvalý, dlouhodobý. My chceme snížit tyto emise, musíme zajistit inovace a technický vývoj a také musíme podporovat obnovitelné energetické zdroje. Takže pokud se nám to podaří, tak pak tato dohoda bude mít obrovský význam v budoucnosti. Ale je to, jak bylo řečeno, zatím začátek. Pak jsou tady ještě další otázky, o kterých musíme diskutovat, vzhledem tomu, že jste tady mezi námi. Takže jaká tady bude strategie, pak je tady také nařízení ELSA, ale to bychom zřejmě měli probrat v jiné souvislosti. Paní Foster, děkuji, pane předsedo. Eh, ráda vidím komisařku a celý tým. Eh, také jsem eh, si ráda vyslechla pana Holala včera na dopravním výboru. Jenom bych připomněla, toto se neděje jen tři roky. Mnoho z nás toto téma řeší, včetně Petra Lízeho, zpravodaje, alespoň deset let. Takže já si myslím, že pro mnoho lidí zde v parlamentu je to něco, kdy už skutečně zoufale chceme najít nějaké dobré řešení celé této věci. Je potřeba uvědomit si, a možná, že to někteří nepřivítají, že ten systém, který eh, jsme měli původně, ten starý EU ETS, by nebyl nikdy implementován, byl příliš kontroverzní, byl příliš restriktivní, eh, znamenal by masivní narušení hospodářské soutěže a nebyla zde politická vůle ani nic jiného, aby se to kdy prosadil. Takže myslím, že bychom rovněž měli poděkovat kolegům ve výboru TRAN, protože i tam eh, jsme měli oficiální delegaci, která jela do Montrealu a do Otavy v květnu. A myslím si, že tyto dvě skupiny, které tam byly, doufejme, že se eh, zasadili o to, aby se to posunulo dál. Já si myslím, že komisařka správně uznává, eh, že to je technologie, která zajistí, že toto celé bude fungovat. Někteří z nás eh, pracovali v sektoru eh, letecké dopravy a jsme hodně napřed. Je dobře, že obchodní organizace už celé roky mm, s veškerým úsilím pracují na tom, aby tento projekt posunuli dále. Takže jde o Clean Sky 2, Cezar a všechnu podporu, kterou instituce tohoto typu dávají. Já si dělám trošku starosti o to, že No, ICAO není perfektní, nemáme žádnou dokonalou instituci, pravidel je spousta. Já si nemyslím, že máme luxus e, přemýšlet neustále o tom, jak změnit strukturu ICAO. Strukturu ICAO nezměníme. Důležité je, aby byly dobré pracovní vztahy s Evropskou unii a členskými státy, aby tento proces mohl pokračovat. Podle mého názoru jinak ztrácíme čas. Rovněž si dělám starosti o to, a nejsem si jistá, zase dobře rozuměla. E, někdo tady mluvil o nějakém kompromisu. Nějaký kompromis zde, který by pak byl něco mezi tím starým EU ETS a něčím, co budeme dělat do budoucna. Já si myslím, že to by byla obrovská chyba, kdyby členové tohoto výboru nebo jakéhokoliv jiného výboru si eh, mysleli, že můžeme vrátit čas doslova, vrátit se k tomu systému, který se navrhoval původně, protože k tomu nikdy nedojde. Buď eh, půjdeme s dobou a půjdeme s tímto systémem. A já jsem to říkala velice často, komisařko, myslím, že jste odvedla skvělou práci. My jsme ke komisi často kritičtí, ale jste odvedla obrovské množství práce, ale i členské státy odvedly obrovské množství práce. Můj názor je, že pakliže eh, se tohoto neujmeme, myslím si, že nám uteče ta nejlepší příležitost pro zavedení skutečně dobrého systému pro řešení emisí. Toto je to nejlepší, co se nám kdy naskytne. A myslím si, že tento parlament by to mohl, řekněme, prošustrovat, ať už v tomto výboru nebo v jiném výboru. Prosím, nedělejte to. Protože pokud tentokrát nedosáhneme dohody, nevím, zda se nám vůbec kdy nějaké dohody dosáhnout podaří. A je dobře, že všichni táhneme za jeden pro vás byť e, v některých velkých zemích máme velké pro, pro, problémy, ale dříve nebo později e, půjdou s námi. Díky za odvedenou práci. Myslím si, že doufejme, budete mít e, nápomocnou ruku od všech poslanců od všech výborů Evropského parlamentu. Já vás každopádně podpořím, seč mi budou síly stačit. Děkuji. Děkuji. Paní Meissner. Krát děkuji, pane předsedo. Já se pokusím, abyste nemusel používat to kladivko. Takže děkuji komisařce, která opravdu eh, velmi přispěla k tomuto vyjednávání. Také děkuji všem těm kolegům, kteří tam byli Myslím si, že je to opravdu historická záležitost. Bylo to tady řečeno z COP21. Nikdo si nemyslel, že to bude fungovat, že všichni to podepíší. Eh, samozřejmě u ICAO jsem si vždycky říkala, že jsem byla velice skeptická ohledně fungování, ale výsledek samozřejmě není zdaleka to, co jsme chtěli. Nicméně jsem ráda, že tady probíhá tato diskuse v Envy. Já jsem se Eh, obávala, že prostě tady všichni budou říkat, to není to, co jsme chtěli, budeme to dělat sami a jinak. Já jsem totiž přesvědčena, že ten výsledek, který tady máme, i když je dobrovolný a nejsou tam vlastně všichni e, zainteresováni, tak si dokážu představit, e, vzhledem k tomu, že tady je klauzule, klauzule e, přeskumu jednou za tři roky, že se to zlepší, protože my víme, že tady došlo k podpisu na COP21 Eh, jsem ráda také, že tam je eh, oceány a další, kteří se toho eh, zúčastnili. Takže já se domnívám, a tady to je vlastně otázka, je to tak, že tady máme už v podstatě vodíkové letouny a že se to používá víceméně, nebo bude se moci v budoucnosti používat jako palivo. Takže to souvisí také s e-mobilitou, s, s úsporami kerosenu, e, dále to souvisí samozřejmě také s takzvaným evropským nebem. E, pak tady máme také otázku lodí, takže já si myslím, že v této souvislosti bych chtěla položit otázku, Vidíte tady nějakou možnost, že by se ten proces mohl v podstatě urechlit na základě technologického pokroku nebo na základě jiné formy politiky? Jak se na to díváte? Mr. Selimovič. Děkuji, nyní pan Selimovič. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní komisařko, děkujeme, že jste mezi nás přišla a že jste nám přednesla tyto Závěry jsme vám velice vděční za práci, kterou jste odvedla. Už jste si vyslechla mnoha slova díků a ocenění. Opravdu ta vaše práce je obdivuhodná a chvála je na místě. Potom je však ale zároveň být i malinko kritický, abych to trošku jak se vyvážil. Já chci říci, že všichni se zde shodneme, že to nestačí, že chceme víc. Takže já se vás ptám, jak, eh, jaký máte plán, abyste z té dohody eh, jak si vytěžili konkrétní dobré výsledky a jak nadále budete pracovat na tom, aby ta dohoda v těch následných letech eh, byla dopilovaná, aby tam všechny ty detaily byly dořešené. já se chci zeptat, jak chcete nadále posilovat konkurenceschopnost našeho leteckého průmyslu a odvětví protože pokud tam bude možné, aby ty státy od toho odstoupily, a pokud tam ještě bude i ta dobrovolná fáze, tak si myslím, že to může poškodit konkurence, nebo ne, konkurenceschopnost, ale hospodářskou soutěž v tomto odvětví. No a jak se to nakonec um, projeví na jednotném trhu? Já sám jsem byl, nebo vím, že když jsem byl parla, když jsem působil ve Švédsku, tak eh, tam máte jiné dopravní možnosti než třeba zde v Beneluxu. Takže jak je možné pracovat dále s tím plánem, abyste, do, abyste vlastně docílili ještě lepšího, konkrétnějšího výsledku? Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kadenbach je poslední. Srdečné díky. Já mám jenom jednu prozbu z celé té diskuse, protože v minulosti se to často stávalo. Já vás vnímám jako vyjednávačku a pochopila jsem, že to je osobní úspěch pro všechny, kteří tam byli a že je nutné to ukázat i na venek. Člověk musí se nějakým způsobem pochválit, to je součást hygieny. Na druhé straně jsou tady věci, mm, které se stále opakují. Vy máte v podstatě jakýsi potenciál k tomu, abyste se příliš, že se příliš uklidníte a vlastně uspíte a už není aktivita. Je to dobrý krok, tak jak to říkal Petr Líza a ostatní. Ale musíme dávat pozor na to, abychom z té celé radosti eh, toho, že jsme něčeho dosáhli, my všichni tady jsme přesvědčeni v tomto prostoru, že to byl dobrý krok, ale musíme dávat pozor, abychom v rámci této radosti nezapomněli na to, že je nutné navázat na tento začátek, jinak totiž je tu nebezpečí, nedosáhneme toho cíle, který byl stanoven pařížské dohodě. Pro mě je dnes důležité říci, že je to úžasné, co se podařilo, ale je tady ještě tolik věcí otevřených, takže soustředíme se na ten další krok, na to, co je otevřené, čeho jsme ještě nedosáhli. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní dávám slovo opět paní komisařce, aby se pokusila zodpovědět tyto dotazy. Někdy také jsme požádali o vyjasnění určitých věcí, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slova povzbuzení i za slova uznání. Je to opravdu velice důležitý krok. Jsem si poměrně jistá, že opravdu my nebudeme eh, usínat na vavřínech, ani že to nenecháme někam se jak se zatlačit do rohu. Takže ta komunikace, byť to nebylo vždycky úplně přátelské, ani příjemné, to, co jste od nás žádali, nebo jak jste nás žádali, tak to zkrátka bylo užitečné. Takže prosím, pokračujte v tom, nadále na nás tlačte a my velice rádi budeme pokračovat v konstruktivním dialogu. Sesedneme se a budeme hledat konstruktivní řešení, což je to nejdůležitější, abychom nakonec dosáhli cíle té ambiciozní dohody a zároveň chceme být lídrem v oblasti letectví. A to nejenom v té dopravě, eh, ale i vlastně v těch službách. Je důležité stále mít na paměti i pracovní místa a růst. Já se teď eh, trošku podívám na ty vaše hlavní komentáře a otázky. Pokud snad se mi nepodaří zodpovědět úplně všechno, tak se na mě prosím ještě obraťte, připomeňte mi to a já něco mohu zodpovědět písemně. Bohužel budu muset odejít eh, přesně v tu dobu, jak bylo dohodnuto, protože se ještě účastním jedné konference o dopravě, kde musím být. Takže za prvé Evropská, Evropský systém ETS. Zatím se ještě díváme na všechny možnosti, nic nebylo úplně definitivně dohodnuto. Já vám pouze popíšu, jak to bude v nadcházejících dnech. Takže dnes jsem zde eh, vlastně oficiálně teprve poprvé informuji evropské orgány, pak je rada, pak je schůze rady. V pondělí pojedu do Lucemburku, kde vystoupím um, před radou společně s komisařem Kanětem. A nyní představujeme, připravujeme velice podrobnou zprávu o globálním tržním opatření a na začátkem roku 2017 bude hotová. Také jste nás žádali o posouzení dopadu. Posouzení dopadu bude hotové rovněž začátkem roku 2017, konkrétně v lednu, a tam budeme právě probírat všechny možnosti. Zcela jistě nás motivují ty hlavní principy, chceme je dodržet, a samozřejmě jsou zde ty cíle ochrany klimatu. To máme neustále před očima. A jak už jsem slibovala, pro ta jednání jsme měli určité červené linie, byly tam určité meze a na těch stále trváme a z nich budeme stále vycházet. Pak tam byly některé i vaše trošku kritické komentáře, takže je pravda, že Některé země se rozhodly, ty menší země, třeba Guatemala, se rozhodly, že už od začátku v tom systému budou, i když vlastně nemohly, ale rozhodly se, protože si myslí, že to je dobré pro jejich cestovní ruch. A také proto, aby ta země se mohla prezentovat jako moderní vyspělá země. Takže jsou zde ještě další faktory, které vlastně nám pomohou, aby se do, té, do toho systému připojily další země, které zatím tam ještě nejsou nebo nebyly. Já sama nemám nějaký úplně osobní cíl, kolik zemí chci do toho systému zapojit, ale zatím je tam 65 zemí už teď. A já doufám, že do doby, kdy začne ta, to dobrovolné období, tam těch zemí bude ještě více. Důležitá věc je rovněž to, že Evropská unie už ještě, ještě před začátkem těch jednání ujistila všechny ty země, které nemají dostatečné technické znalosti, že jim eh, budeme nápomocni, že nabídneme technickou asistenci. A to je také velice dobrý signál, který vysíláme, protože na jedné straně můžete sice hm, si vypěčit určité cíle, technické cíle, ale pokud na druhé straně nemáte k tomu nástroje, nemáte kapacity, no tak vás to oslabuje. Takže a přitom my se právě zaměříme na ty nástroje, který, díky nimž můžeme ty cíle naplnit. Samozřejmě průmysl bude součástí toho technologie. Gezi se ptala také, jaké technologie. Samozřejmě tomu bude Budou nové systémy, nové materiály, nové systémy organizace v letectví, pak také samozřejmě i biopaliva. A to já doufám, že to nebudou pouze biopaliva třetí, ale v té době i čtvrté generace. Čili všechny tyto věci už jsou v té dekarbonizační strategii a už teď je to součástí všech těch eh, rozvojových a inovačních programů. Dále Rusko, Čína a další velké země. Já očekávám, že Čína se do systému zapojí plně. Příští týden se setkáme s čínskými protějšky zde v Bruselu. A ehm, budeme to stále opakovat a stále je budeme vyzývat, aby se k nám přidali a abychom je v tom systému udrželi. Musím říci, že pouze šest zemí nepodepsalo eh, dohodu o uhlíkově neutrálním růstu. Takže teď se musíme semknout a na těch šest zemí zatlačit. Ale myslím si, že z toho počtu pouze šest zemí. Teď se podívám na, tu, eh, na ty kompenzace eh, Možná to ještě už opakuji, ale řeknu ještě jednou, že budeme usilovat o to, aby tam, byly kvalitní, aby tam byl kvalitní systém kompenzací. Víme, že dnes máme kvalitní systém zprávy toho systému. A to je stejně důležité. Musíme zaručit, že to, k čemu se země nebo firmy zavážou, že také budeme schopni dostatečně kontrolovat a dohlížet na to. Eh, ambice? Ano, eh, je to vlastně první povinná, povinně eh, platná dohoda v tomto sektoru a pokrývá 80 emisí z tohoto odvětví. Já bych na vás chtěla apelovat, abyste nám také pomohli, abychom ty cíly ještě navýšili zcela jistě to ne, nějak neupadne v zapomnění. Bude to, budeme se tomu stále věnovat. Je to takový projekt, který se bude propracovávat, pak tam bude ta fáze provádění a pak tam tedy bude ten rok 2021 a pak vlastně po roce 2007 tam bude ta druhá fáze a tak dále. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit technologie ATM. A já bych ale chtěla říci, že když se snažím o dekarbonizaci eh, letectví, tak, to, tak tam narážím na obrovské překážky. Já si myslím, že kvůli tomu ztrácíme mnoho peněz. Další otázka se týkala transparentnosti. Doufám, že budete i nadále toto oblast sledovat. Já vás budu stále informovat. Vždycky ráda přijmu vaše pozvání. Už jsme o tom hovořili i v organizaci ICAO, i s ostatními. Takže ten signál už jsme vyslali a já doufám, že se nám podaří situaci zlepšit. Dále biopaliva. Musíme konzistentně postupovat ve všech odvětvích, ale biopaliva považujeme za jednu z takových hybných sil dekarbonizace pro budoucnost. Já jsem říkala, že zatím počítáme z biopalivy druhé a třetí generace, ale doufáme, že postupně se, se vlastně začnou používat i biopaliva čtvrté generace. Příspěvek EU všechny, všech 44 evropských zemí spolupracuje. Ještě to, to je také věc, o které jsem vlastně úplně nehovořila. Chci říci, že tedy také s panem komisařem Kanětem jsme dobře spolupracovali. Mm, informovali jsme jeden druhého, přeposílali jsme si informace. A to je také vlastně určitá silná stránka toho, jak tato dohoda vznikala. A to, že zde fungovala tato naše koalice, to také vyslalo silný signál leteckému odvětví. Ptali jste se také na záruky. Má je, moji vážení kolegové, já vám můžu zaručit eh, pouze tedy to, co mohu zaručit eh, jaksi v životě mohu říci, že tady usilujeme o ten neutrální růst, eh, o snížení emisí a já vím zkrátka, že eh, doprava k tomu může přispět a má se, týkat, má se to týkat jenom letectví, ale všech dalších věcí. Vidíme, jaké změny teď eh, zažívá automobilový průmysl, máme zde elektroautomobily a další ambiciozní programy, které rychle postupují. Také je zde snaha zavádět alternativní paliva do, lodního, do lodní přepravy, nové systémy fungování letišť a přístavů. Máme také nové projekty eh, nízkouhlíkových letišť, bezuhlíkových letišť. Takže opravdu to odvětví dopravy začíná reagovat na to volání po ekologičtějším chování. Ještě to nestačí, ale já vám mohu slíbit, že zkrátka učiníme vše, co bude v našich silách, a pak po určité době zde bude nějaký nový komisař nebo nová komisařka, ti určitě udělají ještě víc, ale já budu tady za těch okolností, jaké máme, pracovat ze všech sil. Na závěr bych chtěla říci pouze následující. To, co je opravdu důležité, je i budoucí spolupráce všech evropských orgánů. Mm, konstruktivní kritika je eh, na místě a pomůže nám najít dobrá řešení. Takže vždycky se musíme ptát, eh, je to možné, bude to možné a dnes už víme, že to je možné a zítra bude možné zase něco dalšího. Zároveň tedy musíme mít stále na zřeteli realistickou představu. Je dobré, abyste před nás kladli nové výzvy, my na ně budeme reagovat, já vím, že evropský systém ETS nám dává důvěryhodnost a také nám dává i určitý, určitou sílu na mezinárodním poli. Já vím, že Evropská unie bude i nadále dosahovat dobrých výsledků i na té globální úrovni. A všichni to teď vědí, takže nás berou vážně. A berou nás vážně i kvůli tomu, že postupujeme inkluzivně. Je velice důležité uplatňovat zásadu, že žádná země nesmí zůstat pozadu, nesmí zůstat opodál. Víme, že komise nabídla 44 miliard eur na podporu různých afrických odvětví v letectví a právě doprava tam bude důležitá i pro tedy tyto fondy, pro tyto prostředky. No a tak tedy postupně a pomaličku na všech těchto frontách budeme postupovat, až nakonec dosáhneme toho našeho ambiciozního cíle, které, kterým je klimatická agenda. A společně s vámi si myslím, eh, se nám to podaří a děkuji vám jak za slova povzbuzování, tak i za ta slova kritiky. Děkuji. Ano, paní komisařko, děkujeme za to, že jste mezi nás dnes přišla. Děkujeme také za velice užitečné vysvětlení některých eh, těch záležitostí. Chceme vám poděkovat za to, že jste odpovídala na otázky. A to je tedy tím, se končí tento bod a budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. I invite Mr. Corbett. Prosím pana Corbetta, prosím pana Corbetta, aby přišel sem a budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. Thank you very much. Tak v první řadě bych chtěl poděkovat panu Korbetovi za to, že přijal naše pozvání na výměnu názorů s výborem Envy před naším hlasováním o návrhu stanoviska. Poprosili bychom vás, abyste nám představil hlavní změny, které navrhujete do jednacího řádu, které budou mít vliv na práci výboru, jak víte. Zejména nás zajímají změny týkající se eh, interinstitucionálních vyjednávání a dohod v druhém čtení. My jsme tyto specifické dohody diskutovali bilaterálně dnes ráno a jsem si jist, že se nám podaří najít uspokojivé řešení. Eh, zejména bych rád zdůraznil několik bodů týkajících se pozměňovacího návrhu 265 který se zdá být i problematický, protože eh, vyjednávání v druhém čtení nejsou založeny na návrhu komise, ale na pozici rady v prvním čtení. Eh, následku, následku toho je pozice parlamentu v prvním čtení pozměňující návrh komise v mnoha případech nebude pokrývat aspekty, které jsou zahrnuty do stanoviska rady a nebo nebude reagovat na eh, postoj rady Eh, v některých případech se musíme odklonit od pozice parlamentu v prvním čtení. Pro nás je naprosto zásadní, aby toto bylo reflektováno i v článku 73c. Jsme rovněž přesvědčeni, že rozhodnutí výboru eh, vyjednávat eh, prostřednictvím hlasování, tak aby se zajistila transparentnost procesu, aby pokyny zmíněné v pozměňovacím návrhu 265 byly rovněž v podobě konkrétních pozměňovacích návrhů. Bez toho nebude možné vyjednávat technickou legislativu jako takovou, kterou máme my zde v Envy. Než dáme slovo panu Korbetovi, musím kolegům eh, říci, že po bilaterální schůzce dnes jsme sepsali ještě jednu možnost eh, pro kompromisní pozměňovací návrh. kde zvažujeme všechny komentáře pana Korbeta a poslali jsme to koordinátorům. Takže a to bylo eh, hned po obědě. Omlouváme se za načasování, ale jak víte, bylo to hodně, hodně těsné. A s tím už dávám slovo panu Korbetovi, aby nám vysvětlil, jaké je jeho stanovisko k této věci. Velice děkuji za to, že jste mě přizvali na váš výbor. Jsem velice rád, že mohu být zde ve výboru pro životní prostředí, protože to byl právě tento výbor, kde se hovořilo o mnoho takových eh, věcech, když vlastně třeba poprvé parlament získal možnosti pro spolurozhodování, tak to původně bylo pouze v určitých oborech, nebylo to úplně ve všech oborech. A právě jedno z takových prvních oborů bylo životní prostředí a um, ochrana spotřebitele. To vlastně právě bylo takové odvětví nebo takový tedy obor, kde se, zap, kde se nejprve začaly používat spolurozhodovací postupy. Čili toto je vlastně takový jakýsi prostor, kde tedy Mm, takový průkopnický prostor těchto nových parlamentních postupů. Takže teď, co se týče tedy revize jednacího řádu, je tam mnoho, mnoho bodů. Celá ta práce je výsledkem pracovní skupiny, kde jsou zastoupeny všechny politické frakce parlamentu. A také zde vlastně byla speciální task force, kde také byly zastoupeni zástupci sekretariátu všech politických frakcí. Takže je to trochu odlišná zpráva od těch jiných zpráv, protože většinou je to tak, že někdo předloží zprávu, pak se k tomu předloží pozměňovací návrhy, pak nakonec toho je nějaký kompromis. Ale v tomto případě je vlastně ta zpráva výsledkem dvouletých kompromisů a hledání určitých tedy kompromisních návrhů. Eh, je tam mnoho, eh, nebo tedy já bych ještě to nechtěl už nějak výrazně měnit, ale samozřejmě pokud tedy tam jsou nějaké návrhy, tak si je rád vyslechnu. Ten klíčový bod, o kterém hovoříte, ten se jedná jednání mezi jednotlivými orgány, vlastně předtím, než dojde ke druhému čtení v parlamentu. Je to poté, kdy rada měla tedy první čtení a také parlament už vlastně eh, to projednal v prvním čtení. Takže když jsou ta jednání, tak to vypadá tak, nebo že tím výchozím bodem pro ta jednání by, měla být, by měl být postoj každého orgánu z prvního čtení. Postoj rady z prvního čtení a postoj parlamentu v prvním čtení z plenárky. To by měl být ten výchozí bod. Všichni víme, že během jednání eh, je nutné najít kompromis. Tak je to i ve smlouvě, tak je to i v našem, našich pravidlech protože trialog usiluje o nalezení kompromisu. To znamená, že každý se musí trošku posunout ze svých výchozích pozic. Bylo by samozřejmě hezké, pokud by se e, posouvala ze svých pozic pouze rada, ale bohužel je to tak, že obě strany musí opět ustoupit. Takže většinou se tedy používá jako mandát postoj parlamentu z prvního čtení. samozřejmě my neočekáváme, že parlamentu řeknou, my, my se od toho nějak eh, mm, nechceme hnout, ani rada to tak nedělá. Ale ten výchozí bod je to, co bylo odhlasováno na plenárce. Mm, nemůžeme ani říct, že výbory si mohou vybrat jiný výchozí bod a budou ignorovat to, co bylo, odhlaš- co bylo schváleno parlamentem. Tak to nejde. Ale můžeme tam mít určité pravidlo a můžeme říci, pokud postoj rady obsahuje nové prvky, které, vlastně, o kterých nehovořil postoj parlamentu v prvním čtení, může výbor přijmout obecné pokyny pro vyjednavací tým týkající se těchto prvků. To znamená, tyto nové prvky budou braty v úvahu a výbor může přijmout obecné pokyny a nemusí se to vracet zpět na plenárku. Ty nové prvky, to je takový dost obecný, obecný pojem. Mm. Výbor na základě toho může vydat ještě speciální obecné pokyny pro vyjednavací tým. A vyjednávací tým eh, tedy bude z toho výboru, zřejmě, že tam je vždycky úzké propojení. A pak se bude pokr- postupovat eh, normálním postupem, bude tam tedy trialog, tato třístranná jednání Eh, vyjednavači se vrátí do výboru, budou říkat, no budeme tomu se trošku tu naš, ten náš postoj eh, pozměnit, anebo naopak řeknou třeba ne, my můžeme trvat na svém, protože rada možná eh, se z toho odsune a tak dále. Takže to je cílem toho návrhu, tohoto článku. S panem Laviou jsem dnes dopoledne, nebo dnes jsem měl schůzku, my jsme se rozhodli to pravidlo ještě trochu přeformulovat, trochu ho redakčně upravit, aby bylo naprosto jasné. Takže chceme hovořit nejenom pouze o postoje rady v prvním čtení, ale chceme říci, že to také uh, spadá pod článek 69, který stanoví právě možnost odchýlit se od postoje parlamentu v prvním čtení, třeba v tom případě, kdyby tam třeba mezi tím byly volby. Takže to by ten text mělo vyjasnit. A pak tam je ještě několik dalších, jakýchsi ještě redakčních návrhů. A já si myslím, že to by eh, mělo zlepšit eh, přijatelnost pro vás. Eh, já doufám, a já si myslím, že nakonec ta, ta praxe, to praktické využití bude perfektní jak pro váš výbor, tak i pro další výbory. Děkujeme. Ještě musím říct jednu věc, kterou jsem trochu předeslal. My jsme dnes měli schůzku, dnes dopoledne. Hovořili jsme o těch obecných pokynech pro vyjednavací tým. Takže já to ještě zopakuji. Takže po tom dnešním dopoledním uh, jednání jsme tam přidali ještě další bod. Takže tam bude ještě including in the form of amendments. Čili to bude ještě pro nás jasnější, aby to jasně bylo řečené. abychom tedy ještě tomu jednacímu, eh, vyjednavacímu týmu mohli dát ještě další pokyny. Eh, tím teď, teď ještě odpoví, eh, otevírám diskuzi. Nejprve pan Torvalds. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji Richardovi, že přišel mezi nás. Myslím si, že to je opravdu ve vzájemném, nebo v zájmu nás všech, aby se to vyjasnilo. Já se snažím představit si situaci, v níž se můžeme nacházet zde ve výboru Envy. Říkali jste takové hezké fráze o tom, jak náš výbor je vlastně takovým, takovou svatyní parlamentní demokracie, ale také by se to mohlo stát že tou jakousi vykotlanou částí nebo určitou prázdnou částí pro toto. Co se týče toho návrhu, tak já chci říci, že vlastně zde my jsme v některých případech byli rozděleni, vlastně ten, ten návrh byl mezi Envy a ITRE, takže třeba ve, ve druhém čtení ITRE bylo odsunuto, nebo trošku bylo jaksi venku, ale když jsme chtěli mít dobrý výsledek i po těch trialozích, tak jsme vlastně neustále museli jednat i s těmi, kteří byli jaksi mimo ten proces. A museli jsme stále brát v úvahu jejich názory. Ale e, také vlastně mohlo dojít i k tomu Takže tam je ta otázka té rozdílné odpovědnosti, což je poměrně častý případ. V takovém případě si musíme uvědomit, jak by, byl, jak by mohl být obtížný trialog v druhém čtení a jak ob, obvykle je obtížný. Také technicky je to dost obtížné nebo komplikované. protože jsou zde dvě velice obtížné technické směrnice a jedno slovo by to všechno mohlo zkazit, zničit. Takže i technicky je to obtížné. Ideologicky je to rovněž obtížná otázka. Protože i kdyby třeba v tom procesu proběhly volby, tak různé skupiny by měly jiné nebo různé pocity Eh, pardon, tedy jako přístupu měly by různé názory na ty rozjednané otázky nebo na ty rozjednané zprávy. Takže pokud vytvoříme pravidla jednacího řáda, která v podstatě znemožní tyto všechny věci brát v úvahu, nebo to zkomplikuje, tak potom někdo, kdo je mimo tu naši biblinu, řekne, Rozumíte tomu vlastně, eh, rozumíte vlastně tomu, jak to vypadá ve skutečném životě? A to je problém, na který narážíme. A mohlo by to skončit, eh, pokud ne katastroficky, tak eh, by to mohlo vytvořit problémy vlastně minimálně pro parlament v těch jednáních. Pokud si zde stanovíme pravidlo jednacího řádu, které bude tak úzké, tak omezené, že vlastně pak neumožní reagovat na eh, skutečné situace ze života. Frederick Free zde měl být, chtěl také, eh, pardon, Frederick tady také měla být, protože ona také měla na starosti některé záležitosti, které se řešily ve druhém čtení ale eh, bohužel tady je na jiné schůzi. Vy víte, jak to je, že se běháme z jedné schůze na druhou. Tak já doufám, že jste pochopil, co jsem chtěl říci, ale pro nás je také velice důležité, že k této věci přistupujete tímto způsobem, že to řešíte. Děkuji nyní Judy Gerling. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Richarde. Já bych chtěla nastínit ještě jiný scénář. Paní Anibaky se tady, ona byla zpravodajkou eh, v jedné věci, která také jak se trochu rozdělila nebo přesahovala parlament. My jsme měli problémy s mandátem, protože to bylo rámcové nařízení, které vlastně výrazně ovlivňovalo ale legislativu, kterou dělal jiný výbor. Zde se jednalo o potraviny a v druhém se jednalo o bio um, zemědělství. Proto e, vlastně výbor Agri a oni vlastně e, tu svoji zprávu nenechali odhlasovat na plenárce, měli pouze mandát výboru a najednou jsme se dostali do poměrně výrazného konfliktu, jak se s tou situací vypořádat. Nakonec naše velice šikovná zpravodajka našla cestu, jak z toho ven. Ale vlastně stole to otázku, existuje nějaký hierarch, nějaká hierarchie mandátu, protože my jsme měli pocit, že tím, že jsme si to nechali odhlasovat na planárce, takže ten náš mandát byl silnější než ten jejich mandát, který prošel pouze hlasováním ve výboru. Takže mě zajímá, mm, zda také se o tom přemýšlelo. Děkuji, nyní paní Konečná předsedo, vážený pane zpravodaj. Já jsem měla připravené další vystoupení, ale, ale zkrátím ho čistě na, na Envy výbor. Já chápu snahu o zefektivnění legislativního procesu a o jeho zrychlení, ale ty plánované změny podle mě mají za cíl sloužit pouze velkým politickým skupinám k zjednodušení jejich práce a k potlačení dialogu s ostatními volanými zástupci, kteří reprezentují odlišné politické směry. Dnes jste nám představili dva návrhy kompromisů a minimálně z toho prvního mi tak nějak čiší snaha omezit flexibilitu výborů a jeho význam na úkor plenárního zasedání což je pochopitelně vzhledem k tomu, že na výborech i členové velkých frakcí mluví často jinak, než potom hlasuje jejich frakce na plenárním zasedání. Je z toho vidět snaha v duchu, dělejte si na výboru, co chcete, my si to na plenárce stejně uděláme jinak a zavážeme vás pro další jednání. A v této souvislosti bych se chtěla konkrétně zeptat na návrh kompromisu 1b. Co přesně podle vás znamenají ony guidelines, které výbor může přijmout? Jak budou pro další eh, jednání výboru závazné a může je výbor následně změnit? Z tohoto kompromisu mi totiž zase vyplývá pouze snaha nám spíše svázat ruce do budoucna a umožnit jakási další neoficiální kulární jednání než transparentnost. Takže pokud byste mi mohl tento konkrétní, tuto konkrétní věc v kompromisech před zítřejším hlasováním vysvětlit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Než dám slovo panu Korbetovi, rád bych zdůraznil, že to, co jsme e, řešili dnes, eh, jasně odkazovalo na článek 69. A tam zmiňujeme zcela jasně jednotlivé tyto aspekty. Z mého hlediska eh, to může být velice užitečné pro naše vyjednávání. Rovněž jsme tam přidali Eh, takovou formulaci eh, na jaksi formu pozměňovacích návrhů, protože chceme vést jasné diskuse a hlasování a nejenom návrh výboru, návrh vyjednávače. A z našeho hlediska toto může být lepší oproti původnímu návrhu. Ale dávám slovo panu Korbetovi který nám to jistě vysvětlí daleko lépe. Děkuji vám. E, zaznělo několik velice zajímavých poznámek zde. E, dovolte mi nejprve říci e, k tomu, k těm zprávám, eh, které jaksi přesahují funkční období parlamentu. Eh, článek 69 už v jednacím řádu teď explicitně říká, že v takových případech parlament má právo připravit jaksi nové myšlenky odlišně od dohody v prvním čtení, protože byly volby, mohou být jiné většiny a pokud nemůžeme reagovat na to, že se může měnit politická rovnováha, to by nebylo příliš eh, demokratické. Takže za těch podmínek lze každopádně dosáhnout určité svobody a odpoutat se od pozice v prvním čtení, kterou parlament přijal. Co se týká otázky sdílení odpovědnosti s jinými výbory, to je vždy ve všech našich procedurách jakýmsi prvkem komplexnosti zcela přirozeně. Ale ať už se udělá cokoliv eh, pro dohodu s jiným výborem, Eh, tak je to v pořádku za předpokladu, že to není proti tomu, co parlament přijal v prvním čtení. Eh, když jsme diskutovali dnes dopoledne, tak jsme si dávali takové příklady, takový jednoduchý příklad. Eh, pozice parlamentu je, že něco by mělo být 75% něčeho. Pozice rady je, že to má být 25%. No tak mandát pro vyjednavače parlamentu je začít u 75% a dělat kompromis, jak to bude možné, jak to bude nutné směrem dolů, aby se dohodl s radou. Co parlament nemůže dělat a výbor to taky nemůže dělat, tak nemůže říct, že ne, začneme na 90%. Takže cokoliv mezi naší výchozí pozicí schválenou parlamentem a pozicí rady, to je ta marže, v rámci které se můžeme pohybovat a hledat kompromisy. A to ten článek také znamená. Takže eh, vám dává v podstatě bianko šek hledat ten nejlepší možný kompromis a rozhodnout se, kde chcete být flexibilní a kde naopak budete velice rázní. A zohledňovat, co si myslí další výbory. Ale to, co nemůžete udělat, eh, dokud, pokud nebyly volby, nemůžete jít nad rámec nebo jiným směrem, než byla pozice parlamentu v prvním čtení. Doufám, že tato ilustrace vám to vyjasnila. A je pravda, že pravidla by nám neměla práci stěžovat, to samozřejmě ne. Ale nemůžeme dát do pravidel, do jednacího řádu něco, co říká, že výbor může ignorovat to, co se dělo na plénu. Já vím, že váš výbor by to asi neudělal, ale třeba jiné výbory zde v parlamentu obsahují lidi, kteří by strašně rádi řekli, no dobře, nám se nelíbilo, jak se odhlasovalo na plénu, tak to budeme ignorovat a uděláme něco úplně jiného. To zkrátka nejde. Parlament jako takový promlouvá plénem a tím odpovídám vlastně na otázku paní Gerling. To znamená, mandát z pléna je jednoznačně silnější z institucionálního hlediska. A tady bych možná mohl zmínit ještě jednu věc, o kterou se snažíme v jednacím řádu. To se týká vyjednávání v prvním čtení. A e, tedy, když nějaký výbor rozhodne zahájit trialog v prvním čtení, po té, co přijal svou zprávu, než to jde na plénum, tak to rozhodnutí do budoucna bude na plénu oznámeno. A pak je období 24 hodin na, na námitky. A pokud bude nějaká námitka, bude se hlasovat ano, ne, výbor může hlasovat nebo nemůže, eh, eh, pardon, vyjednávat může nebo nemůže. A pokud ne, tak se musí odhlasovat v plénu a pak se může vyjednávat. A to také zaručuje, že pokud nejsou námitky, pak ten výbor má vlastně implicitní e, souhlas plenárky a má tu legitimitu jít vyjednávat a tím pádem nemůže eh, to být spochybněno kýmkoliv jiným. Eh, k paní Konečné musím říct, ne, není to konspirace, není to spiknutí na pomoc velkým frakcím. Eh, pracovní skupina, která tuto revizi připravila, má člena za každou frakci, každou jednotlivou frakci. I za nezařazené. Alespoň tam tedy dlouhou dobu byl jeden člen za nezařazené. Je to konsenzuální postup, a nesnažíme se nikoho nějak oklamat nebo něco takového. Snažíme se, aby náš parlament fungoval efektivněji a lépe. Je reflexí faktu, že parlament jako celek, pokud o něčem rozhoduje, mluví za parlament jako celek, a to silněji než jenom výbor. Nicméně výbory zde mají tuto flexibilitu, kterou potřebují při vyjednávání, jak pan předseda eh, správně upozornil na to, a pan Torvalds také je zásadní pro vaši práci. A v praxi samozřejmě, když něco vyjednáte s radou v druhém čtení a máte nějaký výsledek, tak kdo pak řekne, a já si nejsem jist, zda ty pokyny byly schváleny podle správného postupu. To už se zkrátka neděje. To jsou pokyny, to jsou ty guidelines. A to slovo guidelines jsme tam vybrali velice pečlivě, abyste měli flexibilitu, včetně flexibility, o které zcela správně mluvíte v tom smyslu, že tyto guidelines, pokud chcete, mohou mít podobu konkrétních pozměňovacích návrhů. Takže já tam to slovo rád doplním, to slovo amendments, ale eh, rád bych tam doplnil, že to budou pozměňovací návrhy k pozici rady, ano? Aby to bylo úplně jasné. Doufám, že to pomůže. Děkuji, pan Torvalds. Eh, děkuji, jenom malilinká otázečka. Ten příklad, který jste zmínil, těch 75 a 25 v takovýchto případech, když jde o čísla, tak to je snadné. Zkrátka pozice pléna je tam a tam. Ale ono obvykle to znění může být i daleko komplikovanější. A co to je jít až moc dolů nebo úplně mimo mandát, pak to není tak úplně jasné, že? než eh, v tom vašem učebnicovém příkladu. A mně jde o toto. Jsme vůbec schopni eh, se nějak pohnout, když to nejsou jasná čísla, když to jsou nejasná slova? Pan Balco, promiňte, já jsem vás předtím neviděl. i jako pane předsedo. No ne, já jsem vlastně nechtěl říct nic, ale Přece jenom bych zareagoval na to, co jsme slyšeli. Já jsem nezařazený poslanec, eh, nejsem členem žádné delegace, ale eh, já mám dojem, že tady hovoříme o teoretické věci, tedy zda akceptujeme, že jsme součástí eh, zastupitelského parlamentu. A to znamená, že my nepřijímáme technická rozhodnutí, ale každý jednotlivý poslanec a poslankyně má právo na rozhodování jako někdo, kdo se účastní pléna. V Národním parlamentu, když se mluví třeba o zdravotnictví, tak tam nesedí žádný lékař. Když mluvíme o rozpočtu, nesedí tam žádný ekonom. Takže když mluvíme o zastupitelské demokracii, tak eh, někdo, kdo nutně není odborník v nějaké oblasti, musí rozhodovat. Takže pokud nějaká velká politická frakce dostává hlasovací seznam, i tak musí rozhodovat odpovědně. To samozřejmě také znamená, že v určitých případech máme silnější mandát. Třeba v případě pléna. Mandát z pléna je silnější. Tento výbor je výbor pro otázky změny klimatu a vy eh, máte pravdu v tom, že když řekne plénum 40% u nějakého cíle, tak samozřejmě my nemůžeme najednou hovořit o 50% při vyjednávání. Musíme akceptovat, že silnější mandát je mandát pléna. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli na to chcete ještě zareagovat. No, jenom stručně k tomu, co říkal pan Torvalds. Eh, ano, ten příklad s čísly, který jsem uvedl, ten je snadný. A pak, když to jsou texty, tak je to složitější. Ale tento samotný fakt vám ukazuje, že je velice obtížné, aby si kdokoliv stěžoval, že jste se odchýlili od něčeho, čeho jste se neměli odchýlit, protože se to těžko dokazuje. Takže v podstatě toto vaši pozici pak chrání. Děkuji vám. Myslím si, že eh, toto byla velice užitečná schůzka a vyjasnili se některé věci, které před námi teď stojí a o kterých budeme zítra hlasovat. Eh, rád bych připomněl, že harmonogram je následující. Eh, hlasování v Envy zítra, eh, hlasování v AFKO 7. až 8. listopadu, hlasování v plénu. Je to naplánováno na prosinec. Děkuji vám mnohokrát. Tento bod uzavíráme a jdeme na další bod. Děkuji. The next point it is, uh... Takže další bod. Zde se jedná o výměnu informací, systém včasného varování a postup pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek. Naším zpravodajem je pan Kristian Buzoj, kterému rovněž, které, pardon, kterému rovnou dávám slovo, aby vysvětlil své názory, které vlastně představil už ve svém návrhu stanovisku. Děkuji, pane předsedo. Využívání psychoaktivních látek se stále častěji používá a vlastně ničí zdraví. Každý rok jsou to miliony lidí, takže jsou zde také eh, obecně obavy o veřejné zdraví celosvětově, ale zatím se to příliš neřečí. Je důležité vyhledávat nové psychoaktivní látky. Jsou to látky, které, když se dostanou do lidského organismu, eh, tak mohou ovlivňovat třeba lidské vědomí nebo jako kognitivní funkce. V minulých letech se navýšil počet a druh těchto eh, látek, zejména v Evropské unii. Například vlastně poprvé, když byl v roce 2014 použit systém včasného varování, tak tam bylo informováno o 101 nových látek. Takže jsou zde nové výzvy, nové problémy, nejenom pro společnosti a pro nutnost tedy bojovat s eh, tím, eh, s tou eh, vlastně toxikologií a s, mm, s narkomaní, ale je to vlastně důležité, nebo je to, představuje to nové hrozby i pro toxikologická v V posledních letech se zvyšuje počet těchto nových psychoaktivních látek. Bylo například monitorováno více než 400 látek, což je vlastně dvakrát více než eh, v minulosti. Je zde nový návrh, který chce posílit ten systém časného varování na úrovni Evropské unii, také postupy pro posuzování rizik chce také zlepšit a zjednodušit ty systémy, aby ta reakce byla rychlejší. Já jsem se snažil ten text také vylepšit, eh, šel jsem stejným směrem, chtěl jsem se soustředit na eh, lepší tedy systém časného varování, také lepší posuzování bezpečnostních rizik, které jsou spojeny s novými psychoaktivními látkami. Už eh, bylo mnoho učiněno k tomu, aby byla zlepšena kvalita údajů a srovnatelnost údajů. Eh, co se týč, což tedy má zlepšit reportování o, o používání těchto psychoaktivních látek. Já se stále dělám starosti, že ten fenomén nových psychoaktivních látek eh, se neustále vlastně vyvíjí, což právě tu situaci ještě komplikuje. Také zde máme metodické eh, nekonzistence, když chceme musíme, musíme vlastně pochopit, celou, eh, musíme přinést nové intervenční strategie a také dlouhodobé plány a k tomu musíme pochopit celou eh, tu problematiku v celé své šíři. Je důležité také hovořit o riziku pro veřejné zdraví, musíme brát v úvahu i otázku toxicity těchto nových psychoaktivních látek a brát v úvahu také informace o tom, jak třeba tyto látky mohou negativně interagovat s jinými látkami nebo třeba s různými zdravotními potížemi. Už se vlastně eh, tedy bohužel už nebudu mít moc času, nicméně předložím některé pozměňovací návrhy, které budou posilovat mm, posuzování rizik a bezpečnosti těchto nových psychoaktivních látek. Také děkuji kolegům, kteří eh, mě tedy také předložili své podněty, děkuji také jako sekretariátu. Ještě také co nejdříve eh, uspořádám schůzku stínových zpravodajů a eh, budu vás také potom informovat, jakmile tedy budou k dispozici nové informace, jak se to vyvíjí. Tak, eh, pan Selimovič. Děkuji. Kolegové a kolegyně, já bych chtěl nejprve říci, že možná je to taková marginální věc pro náš výbor, nebo zdá se to být marginální, ale je to velice důležité, zejména pro všechny, kteří mají eh, potomky v určitém eh, věku, kdy, kdy se tedy dostávají do puberty, mm, dostávají se kdo vlastně jsou ohroženi těmito věcmi. Takže proto je to důležité. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za jeho vynikající práci. Myslím si, že ta jeho zpráva, to jeho stanovisko je dobrým výchozím bodem. Ukazuje se, že vůbec nedochází k tomu, že by ty nové psychoaktivní látky si objevovaly méně, nebo že by jich bylo méně. Naopak, Eh, také mnoho těchto nových psychoaktivních látek se vlastně prodává otevřeně. Máme zde třeba konopí, metain, kokain, heroin, tedy některé látky, které se nabízejí vlastně jako legální náhrady některých těch zakázaných látek. Také internet vlastně nám umožňuje eh, větší eh, jaksi, nabídku. Ty látky se vlastně dostávají do Evropské unie i ze třetích zemí. Ti dodavatelé dnes využívají velice sofistikované marketingové metody, kterými vlastně obcházejí všechny zákony a všechna, všechna pravidla. Některé tyto aktivní látky, které se dostávají na evropský trh, se nazývají přírodní látky, bo, takže v některých případech zase jsou ty látky označeny nápisem, že nejsou pro, eh, určené pro um, lidský organismus, ale vlastně a tím pádem se mohou dostávat eh, legálně na evropský trh. Myslím si tedy, že teď už nemusím vysvětlovat, proč je důležité, aby Evropská unie rychle reagovala. Chtěla bych ještě jednou upozornit na nesmírnou důležitost této věce. Evropský parlament už přijal legislativní usnesení v dubnu 2014 o dvou těchto věcech, zatímco rada vlastně ani nepřijala obecný postoj. Opravdu věřím, že legislativní návrh, který máme před sebou, usiluje o zlepšení systému včasného varování Evropské unie a také zlepší postup pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek. Jako stínový zpravodajem za EPP jsem Eh, také přesvědčen, že zde můžeme nabídnout svou erudici výboru LIBE. Měly byste být také tři hlavní body, které musíme zdůraznit. Za prvé, psychoaktivní látky se týkají samozřejmě velice široké kategorie výrobků. Některé se říkají, že jsou to potravinové doplňky, jiné se prodávají ve fitness, eh, ve fitkách, posilovnách, další se zase nazývají, že to jsou nějaké výzkumné chemikálie, jiné tam mají nápis, že jsou pouze pro vědecké účely, ale vlastně tyto látky se pak používají jako rekreační drogy. Ehm, některé jsou velice hezky zabalené, prodávají se na internetu, často pochází ze třetích zemí. Proto si myslím, že je naprosto zásadní, abychom tuto situaci rozpoznali a abychom, pardon, abychom tyto produkty rozpoznali a abychom proti ní mohli bojovat. Pokud máme eh, musíme mít dostatek eh, informací a vědeckých poznatků, abychom dokázali nějakou látku označit, eh, že je nebezpečná. Problémem je to, že vlastně když něco zakážete, tak se zase objeví nějaká nová psychoaktivní látka a opravdu ty nové psychoaktivní látky se objevují na trhu velice rychle. V některých případech je, jsou velice malé omezené důkazy toho, že vlastně nějaký produkt je opravdu nebezpečný pro lidské zdraví. A v tom případě Evropská unie musí rychle reagovat a musí vyřešit toto dilema. A za třetí, Členské státy musí také dbát na to, aby všechny postupy pro přesuzování rizik a systém čestného varování um, zasílali ty informace veřejnosti v uživatelsky přívětivé formě. Hovoříme přece o psychoaktivních látkách, které vlastně jsou určeny třeba mladým lidem a dalším zranitelným skupinám. Už jsme slyšeli, že ten systém včasného varování v roce 2000 14 eh, informoval o 101 nových látek, o kterých se vlastně předtím vůbec nevědělo. Takže tyto látky se opravdu rychle objevují na trhu a stejně tak rychle zase z toho trhu zmizí. Takže je důležité, eh, abychom proti, tomu, proti těmto novým eh, psychoaktivním látkám bojovali, aby tam byl přístup dobrý pro spotřebitele. Paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také poděkovat panu zpravodaji za přípravu této zprávy, respektive těch jeho návrhů, které by tam doplnil. U psychotropních látek je to tak trošku marný boj a my víme, že ho nejsme schopni vyhrát. To, o co by nám mělo jít, je, abychom alespoň byli schopni snížit co nejvíce rizika, které psychotropní látky představují. Už to tady bylo několikrát řečeno. Eh, my ve chvíli, kdy po většinou řadě týdnů, měsíců v těch státech psychotropní látku zakážeme, máme odvahu ji zakázat, protože máme dostatečné důkazy, <clears throat> že je životu nebezpečná, tak eh, různí ti díleři a, a podobní už jsou tři kroky před námi a mají vymyšlených dalších 45 látek, které prostě použijí a, a my vlastně jsme pořád jakoby za nimi. To je prostě faktem, takhle to je. Uh, a mm, asi tenhle boj nikdy nejsme schopni vyhrát. To, co nicméně je naším úkolem a musí být naším úkolem, a tam já moc děkuji panu zpravodaji, eh, tak je právě to, abychom možná daleko více zefektivnili ten systém včasného varování, aby to bylo daleko flexibilnější, abychom si uměli určitý moment říct, že eh, to jsme vůbec schopni udělat včas a varovat třeba i okolní státy, ve kterých ta látka prozatím třeba zůstává a abychom prostě o té výměně informací v tom volném trhu a bohužel i ten volný trh existuje i v psychotropních látkách, tak byli schopni ty věci koordinovat daleko lépe jako jednotlivé členské státy. Nicméně dovolte mi podotknout eh, jenom jeden zcela konkrétní příklad, který jsem řešila a je asi ukázkou toho, jak ne vždy ta naše snaha je účinná. A jedná se o eh, pseudoefedriny obsažené v některých léčivech, některých farmaceutických firm, z velké části na evropském trhu zcela volně dostupné, přestože víme, že se z těchto pseudoefedrinů vaří, tak jak to říkám, vaří v Česku velmi populární pervitin a v drogovém prostředí velmi populární droga, která je následně vyvážená. A přestože jsme v České republice dokázali jít alespoň tou cestou, že dneska léky s pseudoefedrinem nejsou volně prodejné, tak moc dobře víme, eh, jak v okolních státech, jak z okolních států jsou v tunových zásilkách dováženy, protože prostě ti Češi to uvařit umí. A nejsme schopni proti tomu zasáhnout. A je to látka, kterou známe, která si myslím, že není vůbec důležitá pro lidský organismus, nepotřebujeme ji ani ke své léčbě. Pseudoefedrin je něco, co lze nahradit a přesto jsme to nedokázali. Takže nikdy, a tam já oceňuju tu snahu, abychom včasně varovali, abychom upozorňovali na ty problémy těch nových psychotropních látek, ale pak tady máme řadu léčiv, které vlastně víme, že slouží k výrobě různých opiátů a drog, a nejsme schopni z evropského trhu prostě nejsme schopni omezit a nejsme schopni omezit jejich produkci, přestože víme, že v těch kombinacích je to velmi dramatické. Takže já moc vítám tu snahu ještě jednou, moc se těším na spolupráci s nových zpravodajů a pevně věřím, že jak jsem řekla, možná se nám, nebo zcela jistě se nám nepodaří předběhnout ty, kteří s psychotrapními látkami pracují jako s velkým výdělkem a s něčím, co je jim úplně jedno, že může zabíjet, ale snad se nám podaří alespoň udělat dalších pár kroků k tomu, abychom eh, tu jejich snahu omezili a abychom jim tu jejich eh, situaci co nejvíc nepříjemnili. Díky moc. Děkuji, poprosím komisi aby si vzala slovo a aby nám poskytla svůj názor na tento návrh stanoviska. Děkuji. Ute Stiegel, Anti-Drugs Unit DG Home. Tento návrh, jak už tady zaznělo, eh, následuje balíček dvou návrhů z roku 2013. Jak rovněž zaznělo, rada nebyla schopná se ani v těchto dvou návrzích nikam posunout. Ten návrh, který jsme předložili nyní, který pozměňuje to e, zakládající nařízení EMCDDA, je výsledek kompromisu, který byl vypracován za nizozemského předsednictví rady, který nás přivedl k tomu, abychom změnili přístup, abychom integrovali ustanovení systému včasného varování a hodnocení rizik do nařízení o EMCDDA. Tyto doložky byly původně předpokládány pro návrh, který by byl založen na článku 114 o vnitřním trhu což je něco, co komise asi navrhne stáhnout v kontextu pracovního programu na e, rok 2017. Takže je to součást balíčku. Máme ještě směrnici, která se vyjednává v radě a která se reviduje e, předsednictvím rady na základě článku 83 smlouvy ohledně trestním právu. A to pak bude základ pro akce, které lze podniknout na evropské úrovni pro eh, řešení otázky těchto nových psychoaktivních látek eh, a jak si je přirovnat eh, s drogami a dát je tak pod trestní právo v členských státech. Cením si podpory, kterou jsem zde slyšela Eh, beru na vědomí, že musíme mít eh, rychlejší reakce. Je to návrh, který streamlinuje procedury a čímž se zkracují lhuty pro MCDDA, ale i pro komisy a všechny zúčastněné strany v tomto procesu, jak bojovat proti novým psychoaktivním substancím. Děkuji. Děkuji vám. A teď na závěr dostane slovo pan zpravodaj, pan Buzoj. Děkuji vám, pane předsedo, budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat panu Selimovičovi, paní Konečné eh, za jejich návrhy a za jejich otevřenost společně ten text zlepšit. Eh, předpokládám, že podobný přístup budou mít i ostatní stínoví zpravodajové. Brzy uspořádáme schůzku. Termín pro pozměňovací návrhy je ve středu 19. října, to znamená už příští týden ve 12 hodin a pouze v angličtině, prosím, pozměňovací návrhy. A v listopadu budeme hlasovat, přičemž text navržený Evropskou komisí je eh, dobrý, je tam hodně nástrojů, které posílí systém včasného varování a nejenom to. Naším úkolem je zlepšit ten text a tuto legislativu schválit. Děkuji vám. Děkuji vám a tím můžeme ukončit naši dnešní schůzi. Uvidíme se zítra v 10 hodin. 10 hodin. Děkuji. A pozor, ještě před ukončením bych chtěl ještě dodat harmonogram, takže termín pro pozměňovací návrhy ve středu 19. října ve 12 hodin, pouze v angličtině, hlasování v Envy 7. nebo 8. listopadu, eh, hlasování v Libe 17. listopadu. Děkuji, uvidíme se zítra.